Než zahájíme plenární zasedání jako takové, chci vyjádřit jménem parlamentu eh, eh, soustrast eh, s obětmi náboženských persekucí a teroristických útoků. A zde ještě neskončila genocida,